Nyní eh, přivídám eh, komisaře, eh, komisaře komisařku Kroos. A další zpráva je Europeana, další postup a slovo má zpravodajka Helga Triple. Pane předsedo, vážená paní komisařko Kroos, Europeana by měla být velkým digitálním kulturním projektem Evropské unie co to Europeana je. Jedná se o digitální knihovnu, digitální muzeum a digitální archiv. A sice pro evropské kulturní dědictví. A měla by zajišťovat přístup k digitální, této digitální nabídce všem občanům nejenom v Evropské unii, ale po celém světě. Europeana začala v eh, listopadu 2008 eh, a eh, má 150 partnerských organizací a tisíce kulturních organizací k ní přispívají. Zatím bylo digitalizováno asi 6 tisíc evropských kulturních děl. V červnu 2010 už by to mělo být 10 milionů a do roku 2015 potom 15 milionů digitalizovaných uměleckých děl. Jedná se tedy o velice ambiciozní podnik a je velice důležité, je velice důležitý pro Evropskou unii. Zatím byl financován eh, z programu eContent Plus a z, eh, od členských států. Ovšem, eh, zatím ta rychlost digitalizace v jednotlivých členských státech je velice rozdílná. Ve Francii už je digitalizováno 40 zdrojů, v Německu 16 a e, ve spoustě e, zemí e, je to ještě daleko horší. A Europeana by měla být takovou vlajkovou lodí evropské digitální kulturní politiky. Je důležité, abychom zejména pochopili, že se jedná o naši vlastní kulturní, naš vlastní kulturní zařízení a myslím si, že by to mělo být konkurentem eh, systému e-books od Google, protože my bychom chtěli, aby evropské dědictví eh, nebylo zvěř, svěřeno monopolistovi, ale aby v čistě evropském nejlepším duchu bylo veřejnoprávní nabídkou eh, pro naše občany. A chceme také si udržet veřejný vliv, protože to znamená, že potom občané Evropy občav, opravdu to budou moci politicky ovlivňovat. Není eh, to žádný problém, eh, pokud jde o díla, která už nepodléhají autorskému právu, která eh, spadají do veřejné domény. Mnohem větší problémy, nebo problémy nastávají u těch děl, která už nevypadla spod autorské ochrany, ale kde nelze například nalézt mm, autora a nebo jsou to autorsky chráněná díla rovnou. Takže pokud Europeana by jednou měla nabízet i díla, na která se vztahují autorská práva, tak potom při soukromém stažení se bude muset platit, protože jinak bychom eh, zničili tvorbu kulturních hodnot na komerčním trhu. Já se tedy eh, zasazuji o eh, rychlé a efektivní digitalizování a to při zachování autorských práv, protože jedině tak eh, zachováme kulturní rozmanitost v Evropské unii. Potřebujeme tedy koncenzuální řešení také pro osiřelá díla a zejména dohledání toho, kdo jsou vlastníci autorských práv. Já si myslím, že teď se hovoří o strategii strategii 2020 a e, hovoříme o modernizaci hospodářství a vytváření e, společnosti znalostí, digitální společnosti a kulturní rozmanitosti a tak dále. A e, myslím si tedy, že ta Europeana by měla být financována také z tohoto programu. Samozřejmě se zapojením ženských států. Musí to být společný evropský projekt a proto potřebujeme kampaň a, a Doufejme ještě, že se najde eh, soukromé financování a také doufáme, že eh, občané i eh, mladí lidé budou vědět, nebo myslíme si, že by měli být o tom informováni a zatím to příliš nevědí a to je naše společná úloha toto napravit. Děkuji. Děkuji vám, paní Tripl. A teď máme postup pro nezapsané řečníky. Pan Bolis, máte slovo panie przewodniczący! europaana to dzieło przełomowe które. Děkuji, pane předsedo. E, Europeana to je velký, velký projekt, který e, by měl pomoci popularizovat naše kulturní dědictví. E, není to pouze knihovna, je to také archiv a muzeum. Já osobně si Eh, přeji, aby eh, díla Chopina, Marie Curie eh, byla takto zveřejněna online. Ale dovolte, abych zdůraznil jednu věc. Nemůžeme si dovolit jít směrem k nízké kvalitě děl na, v tomto evropském projektu. A pak je tady také otázka děl, která musí být chráněna z hlediska autorských práv. A Mm, otázka digitalizace, pokračující digitalizace eh, musí být urychlena v členských státech. Chceme-li vidět eh, tento projekt, eh, mm, není, říká předseda pan Grims. Děkuji jakožto navrhovatel pro komisi, eh, pro výbor energetický, eh, bych chtěl říci, že si přeji, aby komise brala v úvahu doporučení, která jsou formulována v této zprávě. Během rozpravy jsme diskutovali o eh, webových stránkách, o přístupu k informacím, o normách digitalizace a také Eh, o publicitě pro webové stránky. Část návrhu byla do zprávy zařazena a já tedy doufám, že tato zpráva bude co nejvíce kompletní. Doufám, že do budoucna Eh, bude rozprava se soustředěvat na takové aspekty, jako je portál, financování a především organizace eh, webových stránek na základě eh, databáze. Doufám, že zpráva Evropského parlamentu a další úvahy komise o těchto problémech, které zmiňuji, povedou k úspěšnému naplnění tohoto projektu. Tento projekt by mohl být velkým úspěchem Evropské unie a mm, Europeána by takto byla, se opírala o kulturní hodnoty EU. A nyní prosím pan Takula. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl mm, poděkovat paní zpravodajce eh, a chtěl bych ji poblahopřát k této vynikající zprávě. V posledním roce eh, bylo toto prodiskutováno na výboře a vím, že ona skutečně velice dobře zvládla tento úkol. My potřebujeme takový projekt v Evropě, eh, protože já vnímám Evropu jako společenství hodnot. Zároveň je Evropa kulturním společenství. Máme 27 členských států a každý tento stát má velké kulturní dědictví. A nyní, kdy informace vlastně se pohybují na dálnicích, můžeme přenést tyto informace občanům. To je bohatství Evropy a skutečně se vyplácí, pokud budeme investovat do tohoto projektu. Je tomu tak, že i malé země mají tak možnost Eh, mít eh, možnost předávat eh, své kulturní dědictví. A pokud zavedeme širokopásmový internet, bude tady aplikován také princip stejného zacházení a lépe se bude šířit kultura. A to je úloha této knihovny. Marek Migalský má slovo. Moc děkuji, pane místo předsedo. Prosím E, moja grupa polityczna e, nie jesteśmy specjalnymi. E, děkuji mnohokrát. Naše politická frakce a také já osobně nejsme velkými fanoušky na násobení byrokratických jednotek. Ovšem naštěstí Europeana takovou, takovou, takovým subjektem není. Žijeme v době obrazu, již eh, nikoli eh, v době psaných textů. Kultura, která se opírá o obraz, eh, má vliv na naše občanství, protože vlastně snižuje úroveň diskuse. A Europeána naopak by nás mohla povznést, udělat, učinit z nás lepší občany a může vytvořit novou generaci lepších občanů. A takoví občané by také prostě byli lepšími osobnostmi. Děkuji. Děkuji, pane Michalsky, pan Nikolau. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε για μια πρωτοβουλία που μπορεί Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych přivítal tuto iniciativu, která by se mohla stát skutečným pokladem pro Evropu. Proto bych chtěl ještě jednou poděkovat paní Triple, která vypracovala mimořádnou zprávu. Hovoříme zde vlastně o jakém si depozitu eh, kulturního dědictví a bude možné mít přístup k eh, vysoce špičkovému kulturnímu eh, dědictví. Evropána a webové stránky budou záviset na formě, kterou zvolíme. My nechceme, aby Evropána byla pouze určitou platformou, která by eh, reprodukovala díla eh, tak, jak to provádí eh, Google. Chceme skutečně spolehlivý zdroj, chceme také užitečný zdroj, kde by byla chráněna autorská práva a také příslušný obsah a proto jsme předložili pozměňovací návrhy po diskuzi na výboru kultury. Samozřejmě zde je důležité také zajistit, aby členské státy šířily tímto způsobem kulturu. A tady spočívá naše úloha. Musíme vysvětlit, v čem spočívá význam Europeány. Je nutné také mm, občanům členských států vysvětlit, jaký dopad toto bude mít, tak, aby každý chtěl využívat co nejlépe tento nový nástroj. Paní Kamerbet má slovo. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Ještě eh, na začátek bych poděkovala Helze Triple za tuto skvělou zprávu, kterou zde projednáváme. Já si myslím, že se jedná o velkolepý projekt, eh, Eh, který eh, převede tedy eh, rozmanité evropské kulturní dědictví do digitální formy a zpřístupní jej celému světu. Já si myslím, že je ovšem třeba větší námahy, aby z toho byl opravdu úspěch. Já si myslím, že je tady jeden předpoklad a sice zajistit ten přístup k eh, těm věcem v Evropě, eh, aby byl zdarma. Pokud jde o eh, zájem děl chráněným autorským právem a tu nutnost Eh, zajistit přístup zdarma, tak eh, komise by měla eh, se zabývat například návrhy naší frakce. Potom je tady také důležité, aby členské státy věděly nebo znali svoji odpovědnost. Myslím si, že není přijatelné, aby GT byl k dispozici ve francouzštině a v polštině, ale ne v původní Němčině. Já si myslím, že musíme žádat členské státy, aby dali k dispozici peníze na to, aby Evropa, aby Evropa Pena opravdu mohla uspět. Děkuji. Děkuji. Paní Tykau, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Výhody Evropské unie, které představuje přístup k Evropě, jsou velice významné. Myslím si, že musíme zvýšit uh, počet digitalizovaných obsahů, které budou k dispozici ve všech evropských zemích. Navíc se domnívám, že lidé by měli, být, měli mít snadný přístup k těmto obsahům. Musíme mít také odpovídající formát a také přístup musí odpovídat potřebám těchto osob. Doporučujeme Evropskému společenství, aby zajistilo certifikáty bezpečnosti portálů, které doporučuje Evropská unie. Dále musíme zajistit udržitelný systém financování a rozvoje tohoto evropského projektu. Paní komisařko, já vás prosím, abyste se zmínila také o revizi směrnice o autorských právech v digitalizované společnosti. Děkuji. I would like to ask Madam Commissioner. Děkuji a nyní paní komisařka. Mr. President. Pane předsedo, mm, vážení poslanci a poslankyně a zejména vy, paní eh, Triple. Nás eh, velice zaujala vaše zpráva. Velmi ji vítáme. Já si myslím, že Evropa na další kroky je eh, tedy začátkem velice Eh, kého dobrodružství. A je třeba ukázat evropskou podporu dalšímu rozvoji Evropány, co by eh, společného přístupového místa k evropskému bohatému eh, kulturnímu dědictví v digitálním věku. Děkuji tady paní Triple zpravodajce za její zpráci a také skláním se před eh, tím jménem samotným Europeana tam není třeba moc vysvětlovat, co to vlastně je. Komise podpořila eh, společný návrh eh, usnesení, který má, jak jsem byla informována, eh, podporu hlavních politických frakcí v parlamentu. Pane předsedo, jedná se o ambiciozní projekt a už znovu opakuji, eh, je to teprve pouhý začátek. Jeho cílem je digitalizovat knihy, noviny, muzeální předměty, audiovizuální předměty a zvukové archivy z celé Evropy a dát je k dispozici na internet. To je velice důležité, tak abychom eh, zajistili přístup eh, k kultuře v digitálním věku. Není to jenom eh, to, co říkal pan Nikalsky, že díky tomu budeme lepší občané. No počkejme a uvidíme. Ale každopádně je tady příležitost být šťastnější protože eh, když si člověk, když člověk může užívat kulturních statků, tak eh, je tím také šťastnější. A eh, zpráva parlamentu správně poukazuje na to, že to má také určitou ekonomickou služku. Digitalizace a přístupnost našeho kulturního dědictví online prospěje různým ekonomickým sektorům například eh, školství, eh, výzkumu, eh, cestovnímu ruchu i médiím. Stránky Europeany jsou výsledkem bezpříkladné spolupráce mezi evropskými knihovnami, archivy a muzeí. V současné době, jak správně paní Teplová poukázala, už teď Eh, Evropa nás přístupňuje 7 milionů digitalizovaných eh, objektů a to je pouhý eh, začátek. Lze toho ještě udělat více a je třeba toho udělat více. Zpráva parlamentu poukazuje na různé oblasti, kterými se Evropa zabývá a na různé politiky, které je třeba upravit v nadcházejících letech. Eh, rozvoj těch webových stránek, pane předsedo, eh, především eh, závisí na vstupech se členských států které by se měly snažit to udělat více na digitalizaci svého kulturního dědictví a na zpřístupnění digitalizovaných objektů prostřednictvím Europeany. A já jsem velice ráda, že parlament eh, společně s komisí žádá členské státy, aby eh, v této eh, věci co nejdříve postoupili. Parlament zdůrazňuje, že Europeana by neměla zpřístupňovat jenom díla z veřejné domény, ale také měla by obsahovat i díla, která jsou pořád chráněna autorským právem. Já bych zareagovala na paní eh, Tykau. Je opravdu naléhavá potřeba eh, nalézt funkční řešení k tomu, aby eh, díla, která už nejsou skladem, nejsou, vtisk, nejsou k dispozici, aby byla zveřejněna alespoň online, aby u některých děl byly nalezeni majitele autorských práv pokud to neuděláme, tak Evropa bude eh, zaostávat eh, za několik let, zejména za Spojenými státy. V současné době komise mm, provádí posouzení právních dopadů eh, možného řešení pro problematiku osiřelých děl na evropské úrovni. A mm, projednáváme tedy, co je možné v této chvíli a pokud budu moci, tak já se k tomu vrátím, až budeme hovořit o digitální agendě protože tohle bude jejím tématem. Jejím tématem. Eh, letos později eh, ke koncem roku bude eh, spuštěna rozšířená, rozšířenější Europeana a ta bude zpřístupňovat nebo 10 mm, milionů digitálních děl. A dále se to potom bude rozšiřovat. Zpráva správně poukazuje na to, že aby Europeana uspěla, tak je třeba eh, zvýšit povědomí o její existenci mezi eh, kulturními institucemi, které by mohly přispět digitalizovaným obsahem a eh, v široké veřejnosti. Správně říkáte, že je třeba zaměřit se také na mladé lidi. To je velice důležitá část populace, na kterou bychom mohli zacílit prostřednictvím škol. Komise je velice odhodlána i nadále pracovat na rozvoji Europeany a souvisejících eh, předpisů a politiky. A mm, to se bude řešit samozřejmě v rámci evropské agendy. Každopádně stojí za to se do toho pustit. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Vážení kolegové, tímto uzavírám rozpravu a hlasovat se bude v Bruselu za dva týdny eh, na našem eh, malém plenárním zasedání. Další zpráva eh,